Bylo by důležité, abychom mohli okamžitě začít. Prosím pěkně, nejprve EIB, eh, pan ředitel Kuhn je v eh, PPI France a, zastup, a banka zastupující veřejné banky. Máme tady čtyři mluvčí na tři čtvrtě hodinu. Já bych velice ráda přivítala předsedu komise, eh, pardon, předsedu výboru pro rozpočet pana Artrujho. Eh e ano, dáme, myslím si, hned slovo eh, na bance IB, ne? Je vous en prie, madame la présidente. Prosím pěkně, paní předsedkyně. Takže, pane Kůne, pane Kůne, už jste ochoten hovořit? Víte, že máte jenom pět minut e, na těch 300 slajdů, to je trošku málo, máte slovo. To se... Děkuji mnohokrát. Já už jsem měl to potěšení krátce představit EIB náš postoj k těm navrhovaným úpravám a přinesli jsme několik slajdů. Nevím, zda je možné je promítnout. Je to prosím možné, takže možná trochu počkáme. Důležité je, abyste zbytečně nehovořil jako o věcech, které známe. My víme, co je EIB, začněte hned svým postojem k eh, nařízení. Takže jdeme okamžitě ke slajdu číslo čtyři, který nám dává krátkou představu ne o EIB, ale o naší roli, když máme dávat nějaké záruky nebo když jsme pověřeni mandátem Evropské unie. My jsme nevěděli, my dostáváme hodně mandátů, máme 43 mandátů, 43 miliard eh, v rozpočtových zárukách. Děláme to jak přímo, tak nepřímo a tím, že to děláme, je Eh, naší ctižádosti dosáhnout co možná největší efektivitu za co možná nejnižších nákladů. Je nesmírně důležité pochopit, že jakákoliv změna v legislativě vzhledem k tomu obrovskému objemu mandátu, který máme, může mít dopad na implementaci. Eh, proto to bereme nesmírně vážně a velice obezřetně hledíme na všechny navrhované změny. Jak můžete vidět, my sami na sebe nahlížíme jako na přirozené, přímé partnery pro implementování záruk. Proč? Protože jsme organizace smluvní, eh, jsme zavázáni k dosahování všech evropských cílů, všech cílů Evropské unie a E, vlastně je to také zakotveno v evropských smlouvách. To znamená, že jedna ku jedné sledujeme standardy a politiku prostě Evropské unie a máme odpovídající kontrolní systém, abychom zaručili kontrolu evropského rozpočtu. Nikdo jiný takový neexistuje, protože jsme přirozeným partnerem Evropské unie, ale právě protože jsme tak jedinečnou organizací, jsme také přirozenými partnery pro vnitrostátní orgány, banky a regionální orgány, aby s námi mohli spolupracovat, abychom mohli společně implementovat eh, celé portfolio finančních nástrojů Evropské unie. A teď, co se týče těch navrhovaných zlepšení v legislativě. Nejprve, co se týče naší specifické role jako organizace Evropské unie, velice si vážíme úvodního ustanovení 142, které nám dává uznání vůči našim um, expertízám. Rovněž vítáme nejrůznější uh, zjednodušující opatření, zejména harmonizace reportingu, požadavků tedy na výkaznictví, což je velice významné, co se týče zlepšení kvality. Je to jednoduché pro harmonizování. Důležité, abychom nedocházeli, abychom nebyli ve spoždění, ale abychom byli skutečně vždycky kompatibilní s rozpočtem. Za druhé, také hodnotíme ty, eh, ta opatření pro zveřejňování. Ne pro velké projekty, ale zjednodušenou práci pro malé, středně velké podniky a také vítáme, že pakliže finanční nástroj Evropské unie je používán z nějaké menšiny aktérů, Měl by také mít možnost využít toto opatření. Velice hodnotíme také harmonizaci nakládání CIF and FC combinations eh, se zpětnými toky peněz a potom také s tím single set of rules, eh, s hodnocením ex ante a také s přímým kontaktem eh, s českými národními bankami, které umožní posílit financování z těchto zdrojů. Také bych rád vyjádřil náš vděk za rozšíření iniciativy nad rámec roku 2016 pro malé středně velké podniky. Teď bych rád zdůraznil pár bodů týkající se pokračování našich aktivit. Právě protože naše banka je tak zkušenou bankou, s tak velkým objemem úlohu, úloh, co se týče kontroly finančních nástrojů v rámci evropského rozpočtu, je důležité, abychom neměnili pravidla hry během té hry samotné. A proto je mimořádně významné, aby ta byla zabezpečena kontinuita určitých pravidel, alespoň do konce tohoto rozpočtového období. Velice to vítáme, protože to je obsahem toho návrhu. Eh, také co se týče eh, zahrnutí EFSI eh, do textu nařízení, to bude v, v platnosti od roku 2020 a Pravděpodobně to ale věci zpomalí a je tady riziko zvýšených nákladů. Proto jsem rád, že v současné době se to neprovádí, ale až od roku 2020 a poté. Rádi bychom zdůraznili, že EIB <coughs> má určité výhrady, proč by se to mělo implementovat teď, když to má být eh, aplikovatelné až po roce 2020 ale ta snaha dát všechno pod jednu sadu opatření a úprav je nám jasná. Než dospěji k závěru své krátké přednášky, rád bych řekl, že také řízení rizik je nesmírně významným aspektem, protože úloha bank zejména Eh, pardon, eh, hodnocení rizik by mělo spočívat také v činnosti bank, bankovních domů, protože ty mají skutečně zaručené eh, prostředky pro tuto kontrolu a také osvědčené systémy. Máme tady například příklady pro kombinaci SF a SFI, ale protože jsem se snažil co největší stručnost, poděkuji vám. Thank you very much. The European Investment Fund is next. Děkuji mnohokrát a teď Evropský investiční fond, prosím. Uh, as the, European... Co se týče Evropského investičního fondu, prosím, dejte tam tu prezentaci, já bych zvlášť poukázat na možnost kombinace ESIF a EFSI, to jsou dva poslední slajdy ten, ten nový článek 38.1c nařízení o e, společných ustanoveních e, Evropská investiční banka e, i Evropský investiční e, fond vítají. Proč? Protože podle nás tento nový článek nabízí možnost kombinovat ESIF EFSI a to poskytne adicionalitu v rámci příspěvku ESIF. Jak vidíte na těchto dvou grafech? Ten pákový efekt bude vyšší eh, v příspěvku ESIF, takže tady máme přidanou hodnotu v politice soudržnosti, takže pomocí nižších prostředků, jak vyplývá z grafu, budeme moci zajistit kvalitní provádění a více finančních prostředků pro malé a střední podniky. Druhý slide. To vychází z iniciativy malých a středních podniků, kterou jsme už realizovali v řadě členských států. Já jsem zde použil dva příklady, ale platí to i pro Bulharsko, Rumunsko, Finsko a i Itálii. Toto je příklad Španělska, je to velký členský stát a Malta naopak maličký ve Španělsku. V programovém období 2014 až 2020 jsme financovali 35 tisíc eh, úvěrů, takže 33 tisíc eh, malých a středních podniků získalo finanční prostředky díky této iniciativě. Proč o tom mluvím? protože se jedná o kombinování zdrojů ERDF a 15, 15 regionů Španělska také přispělo. Takže na tomto podkladě podle nás ta kombinace ESIF a EFSI je skutečně vítaná. nedochází, nedochází k zbytečné soutěži mezi těmito dvěma finančními nástroji, naopak se doplňují. A také jsme zaangažovali mimo EIB Národní rozvojové banky a to je také pozitivní. Já se trochu asi opakuji, ale je to opravdu přidaná hodnota a tím se také trošku doplňujeme s politikou soudržnosti. Tolik ode mě. Děkuji. A teď se dostáváme k BPI France. Eh, paní kolegyně ze stáleho zastoupení této banky v Bruselu, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem tedy ze zastoupení Francie v Bruselu. Já bych doporučila, abychom okamžitě zahájili s obrázkem 6, se slajdem 6. Mm, jenom úvodem slovo k VPI France. VPI eh, je veřejnou bankou pro investice, která působí ve Francii. Její úlohou je zjednodušit přístup financování malých a středně velkých podniků, aby mohly přispět k hospodářskému rozvoji Francie. Naším specifikem je, že spolupracujeme s lokálními kancelářemi na regionální úrovni, eh, což znamená, že lépe poznáváme jednotlivé subjekty, jednotlivé podniky a jednotlivé lokální úrovně a tudíž máme lepší informace o trhu. Eh, účastníme se také eh, čerpání peněz z evropských fondů, zejména z evropských strukturálních fondů. Zhruba 155 milionů eur v rámci Federu bylo mobilizováno v rámci programování 2007 až 2013 zejména tedy v rámci, jsme použili tento finanční nástroj také máme centralizované řízení prostřednictvím záručních programů. Co se týče nařízení a revize finančního nařízení, pár slov ke kontextu. Ráda bych vám představila náš návrh k tomuto tématu. se týče tady toho návrhu finančního náření, k tomu chceme říci, že e, souvislost čerpání evropských fondů, zejména strukturální fondy, čelí velikým výzvám. Strukturální fondy se dnes nacházejí v potížích, protože dochází k pozdnímu čerpání e, finanční nástroje které mají mobilizovat strukturální fondy, mají určité potíže pro, ve spolupráci se soukromými eh, se soukromými investory a proto je třeba udělat revize. Stejně tak jako revize omnibusu, revize finančního nařízení, ale také Common Provision Rules, mm, která eh, souvisí s čerpáním strukturálních fondů, je velice vítaná Mm, má řadu pozitivních bodů, eh, o těch se nebudu vyjadřovat, ale ráda bych něco řekla ke čtyřem zásadám, které se nám zdají eh, v tomto návrhu zlepšení hodné, aby to umožnilo eh, lepší využívání strukturálních fondů. První bod se týká myšlenky integrovat toho, co se jmenuje Takzvané avance recuperable, což jsou nástroje, které jsou mobilizovány v mnoha členských státech, aby se podporovaly inovační projekty jako startupy a potom je to také nástroj pro sdílení rizik rizik, což zatím ve starém nařízení není obsaženo, ani v tom nařízení o strukturálních fondech. Jak bych to měla vyjádřit? Mají všechny charakteristiky finančních nástrojů, protože se jedná o zálohy, které se dávají podnikům a v rámci úspěchů zůstávají podniků, ale eh, však že projekt neuspěje, musí se vrátit. Zatím to tady v tom eh, stávajícím finančním nařízení není a my si myslím, že by bylo dobré mobilizovat tuto možnost zejména pro inovační podniky a je politování hodné, že nařízení se ex explicitně odkazují na tyto vrat, eh, zálohy, které bude možno nebo bude třeba vrátit v případě neúspěchu projektu, se označí jako finanční nástroje. My bychom rádi do tohoto nalízení převzali definici, která se používá už dnes. Eh, podle těch jednotlivých kategorií ale také rámco, rámec pro výzkum a inovace. Druhý návrh Tady se jedná o posílení právní jistoty finančních prostředníků. Skutečností je, že dnes Finanční prostředníci to jsou ti, kteří řídí finanční nástroje, čelí um, určitému počtu obtíží při výkladu nařízení. Čili tady je zapotřebí právní jistoty, protože zatím eh, tady mm, to znamená určité překážky, čili je si zjednodušení zejména pro tu práci regionální a lokální. To, co chceme navrhnout, je umožnit těmto finančním prostředníkům a zejména veřejným investičním bankám, kterým náleží také řízení evropských fondů, aby mohli vyhodnotit nebo homologizovat své procesy řízení v rámci čerpání strukturálních fondů. Poté, co už řekla Evropská investiční banka, komise uznává také kontrolní a kontrolu a řízení evropských strukturálních a investičních fondů, aby se zabezpečilo financování na lokální úrovni. A my bychom rádi, aby stejná moži, možnost byla eh, dána také evropským, pardon, jednotlivým investičním bankám, což by umožnilo jim lepší řízení. Třetí návrh ty první dvě, ty první dva návrhy se odkazovaly na finanční nařízení a dvě další, dva další návrhy se spíše soustředí přímo na strukturální fondy a Common Provision Rule společných tedy pravidel. V tomto návrhu se jedná o zjednodušení podmínek pro odůvodnění využívání fondu EZI, zejména v rámci finančního nástroju. Skutečností je, že, jak víte, e, e, to znamená odměňování podniku nebo poskytování peněz podnikům ze strany třeba naší banky nebo jednotlivých národních banek a že je třeba ospravedlnit či odůvodnit používání těchto prostředků v souvislosti s ex ante kontrolou a způsobilostí konečného příjemce a jeho projektu. Aby se, což se upřednostňuje lépe než kontroly ex post. My jsme tedy navrhli určitý pozměňovací návrh, který vidíte tady na slajdu, aby se zabezpečilo řízení a e, aby se zjednodušilo odůvodňování financování. Čtvrtý návrh v souvislosti s článkem 38, který má umožnit řídícím orgánům vybrat přímo veřejnou investiční banku. My jsme velice rádi samozřejmě, že tento nový článek má být integrován do finančního nařízení, tedy do nařízení CPR, pardon. A teď se to diskutuje na radě. Zdá se nám, že seznam kritérií je správný, ale předposlední řádka, kterou navrhuje rada, znamená, že bude zapotřebí odůvodnit využívání strukturálních fondů takovým způsobem, aby nemohly sloužit přímo či nepřímo konkurenčním aktivitám. To je sice zajímavý prvek, ale poměrně nebezpečný z právního hlediska. To je tato zmínka o příjemcích přímých a nepřímých my bychom rádi tuto referenci na nepřímého příjemce škrtli, protože se nám to zdá složité, jak prostě odůvodnit z operačního pohledu tento bod a nevidíme přínos nebo nevíme přesně, co vlastně tento odkaz na nepřímého příjemce má znamenat. A poslední bod – Ten článek 38, který umožňuje přímý výběr veřejných investičních banek, měl retroaktivní efekt, aby bylo možno zabránit překážkám v tom období, které vznikne mezi současnou dobu a definitivním schválením toho textu. Danke. Děkuji. To bylo skutečně, to byl hardcore, abych to takhle řekla pro komisi. A... Přeje si někdo za komisi vystoupit, prosím? Šáde. Dan, um... Ähm, Škoda. E, kolegové, přeji si vystoupit. E, Zpravodaj Richard Ashford a já rozhodně, ale my jsme, nás to úplně ohromilo. Takže nejdřív Richard a pak další kolega, prosím. paní předsedající, děkuji a děkuji také všem přednášejícím za ty myšlenky a nápady. Já jsem si povšiml toho, co říkali o vratných zálohách a o těch otázkách vysvětlení, právní jistoty pro řídící orgány a tu nutnost vyvážit vlastně eh, uživatelskou přátel, uživatelsky přátelské prostředí a, eh, a kontrolu. Několik poznámek ode mě. Za prvé vítám vyjádření eh, vztahu EFSI a ESIF a rozdělení těch dvou fondů. Já opakuji, já souhlasím eh, s tím, co už řekla řada kolegů, že eh, je dobré možnost dosáhnout synergie v řízení, ale i přesto se jedná o dva zcela odlišné typy financování. Jeden z nich bude ze své povahy více směřován k výdajům než ten druhý. Eh, souhlasíme se synergiemi, ale trošku pochybujeme o té efektivitě. Eh, kolegové z výboru REGI se eh, vyjádřili znepokojeně, co se týče půjček, možného podrývání grantů a potom ještě dva, dvě takové obecné poznámky. Za prvé, my hodně hovoříme o Eh, tedy rozpočtování pro výkonnost, ale mně se vždy stálo, že to samo o sobě obsahuje určitý rozpor s tím, o co nám hlavně jde, nám dvěma zpravodajům, a to je zjednodušení. Za A, protože to eh, sníží byrokracii, to je dobré, ale za druhé, a to je ještě důležitější, Eh, chybovost v tom Declaration d'assurance a tady je vlastně přímá spojitost mezi těmito dvěma aspekty. A také uvažuji o tom, co řeknu svým voličům, farmářům, bankám a dalším. Jestli ta zpráva, kterou vypracujeme, nějakým způsobem zjednoduší život příjemcům financování, a nebo po to, té vší práci a po celé té době, kdy se jí zabýváme, přijdeme ze zprávou, která je delší, souhrnější a vlastně nepřinese to kýžené zjednodušení. Naopak Eh, více složitosti. A děkuji již předem kolegům za jejich vyjádření a eh, v současné době i v budoucí. Děkuji paní předsedkyně, eh, rovněž já děkuji velice našim referentům za jejich příspěvky, zároveň se musím omluvit. Přišel jsem bohužel o pět minut pozdě, takže jsem možná v těch prvních pěti minutách přesně přišel o ten spojující článek obou přednášek, takže, který by mi konečně, abych to tak řekl, osvětlil, co vlastně bylo dosaženo tím FC, kde jsou ta překrytí, kde se to překrývá s tím infrastrukturním programem, který máme a jak skutečně funguje ten pákový efekt, jak se vypočítává, e, jak by mi ho někdo mohl osvětlit pomocí konkrétních příkladů. Já velice respektuji tady ty přednášející a e, jejich organizace, jejich výkon je vynikající, ale pomalu musím říci, že jsem tady vyslechla mnoho a mnoho zpráv, a všichni mám pocit, že všechny ty zprávy letí tak 10 000 metrů nad zemí, takže vysoká úroveň abstrakce, nádherné, skvělé věty, ale já už mám pocit, že snad budu se muset zapsat do účetního kurzu, aby mi někdo, se, aby kon, konečně konkrétně někdo řekl mi něco konkrétního k tomu, čeho vlastně dosahujeme pomocí EFSI. Doposud mi nikdo nic přesvědčivého neřekl. Nikdo mě nepřesvědčil o tom, že ty cíle, které jsme si vytkli, zejména ta adicionální kriminalita a veškeré ty další, nemusím to vypočítávat, že jsme jich skutečně dosáhli. Ani by mě tak nevadilo, kdybychom zjistili, že jsme těch cílů nedosáhli, pak by to byl alespoň pokus, ale měli bychom být aspoň upřímní a udělat si tady konkrétně seznam toho, čeho se dosáhlo a co ne. A nemá přeci smysl neustále zůstávat pouze na té abstraktní úrovni a teoreticky tady hovořit o tom, co by bylo dobré. Nebo pak tady hovoříme skutečně neustále o nějakých abstraktních věcech a vůbec nevíme, čeho jsme vlastně dosáhli či ne. Paudy bych. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že je to důležitá diskuze, neboť ekonomika v Evropě potřebuje to financování a proto je důležité, abychom v míře chybovosti čistě odlišovali, kde je skutečný podvod, záměrný podvod a kde eh, kde například došlo ke konkurzu, jak byl likvidován, a kde de facto došlo pouze k tomu, že se někdo dopustil nějakého formálního pochybení, což se může stát, protože ty procesy jsou komplexní. Dále by mě zajímalo, co se týče používání těch peněz. Kolik se vlastně používá pro právníky, poradce a pro administrativu? Znám příklady z praxe, kdy poradce je placen podle hodin nebo auditor a v takovém případě přirozeně audit nikdy neskončí, protože každá další dobře placená hodina je pro poradce zajímavým zaměstnáním. Na druhé straně často malé a střední podniky jsou ty, které nedostávají ty peníze. A aby se vůbec těm penězům dostali, musí podat žalobu, což zaměstnává právníky na obou stranách a nedojde k tomu dokončení toho projektu. A proto pro mě ve výboru pro rozpočet je asi nejdůležitější, důležitý, nejdůležitější právě to, to rozpočtování orientované na výkon, na výsledky. Je třeba, abychom věděli, zda ty projekty, které financujeme, byly skutečně zrealizovány a zda tyto projekty za pět či deset let skutečně stále ještě fungují. Máme mnoho stavenišť a nedokončených projektů, které eh, prostě byly zastaveny z důvodu právních a byrokratických překážek. To jsou projekty, které skutečně nikdy nemohly být dokončeny, protože se například nebyla schoda na právním základě. Proto prosím o to, abychom budoucnu Jinak se podívali na to, jaké náklady sebou nese výběrové řízení, jaké náklady sebou nese eh, tedy to provedení toho projektu a dále eh, pak to, ta péče o ty projekty, aby toto bylo skutečně zajištěno, abychom věděli, kde co platíme a abychom neměli ty situace, kdy ztrácíme ty rozpočty, pak máme velké míry chybovosti a nemáme žádné výsledky. Předsedkyně, sama jsem se zařadila na seznam řečníků. Mám několik otázek na zpravodaje eh, za oblast působnosti čas má eh, platit od roku 2020, tady si skutečně kladu otázku a ptám se komise, proč to musím upravit nyní, když to bude platit po roce 2020, kdy já, já vůbec ještě neznám ty programy, pro které to upravujete. Tedy první otázka, druhá otázka. Jaká část finančních nástrojů uh, O těch jsou různé na různých místech, mají různé, máte to i různě v těch kapitolách na různých místech, například kapitola 2, zvláštní ustanovení, první odstavec, jaký část, jaká část finančních nástrojů má platit ještě v tomto současném období. Nám no, bylo vždy řečeno, proč je to tak nutné to dělat, protože údajně ty programy, které nyní plynou, je možná takto ještě ovlivnit. Tedy jaká část programů eh, do toho spadá i hned a pak se tedy ptám, je možné to vůbec realizovat, neboť mám pocit, že to příliš ambiciozní. To tady bylo uh, řečeno je, že pokud si přejeme, aby vůbec nic nefungovalo, tak je nejlepší cesta, abychom během vlastně fungování nějakého problém, programu, promiňte, e, měnili pravidla. Takže já se vás tam, kde jsou ty problémy, kde ne, a pak se chci ještě obrátit na paní z BI. B. France, aby nám poskytla definici pro Avance Recuperable, to jsou ty průběh, předběžné platby či zálohy, které se mají navracet. Prosím, že pošlete nám tuto definici, to by byla taková má legislativní stopa, takže možná pan Muso by začal a dále si vyslechneme zástupce veřejných bank. Bohužel zástupce veřejné banky z Německa odmítl. Takže pan Busu, a děkuji vám za to, že jste se dostavil. Nejprve chtěl hovořit pan předseda výboru budget. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl se připojit eh, k díkům tě všech, kteří přispěli k diskuzi, ale my se tady chceme věnovat zjednodušení. A chci se zeptat, zda aktéři eh, skutečně nám můžou předložit nějaké příklady zjednodušení. Potřebujeme například udržet EFSI, a evropské strategické investice neexistuje tady možná fůze fondu, abychom mohli zjednodušit pravidla. Říkáte, že parlament by sám měl přijmout část odpovědnosti za tuto část nařízení a my se snažíme na tom pracovat, ale dokonce jako legislativci tady máme velké komplikace, ale my jsme samozřejmě po ně potěšeni, když chceme upravit nějaký problém, ale potom aplikovatelnost ne vždy je v souladu s tím, jaká s tou naší dobrou původní intencí co se vy hovoříte o tom, že eh, když jste v situaci veřejné banky, eh, Evropské investiční banky. Eh, říkáte, že je to tak komplikované, že potom je zapotřebí také expertí z finančních poradců, aby Eh, vůbec eh, tyto záležitosti mohly být vyřešeny a nám se přece jedná o zjednodušování a tady jsme vystaveni extrémní kritice těch, kteří chtějí čerpat evropské fondy a mají pocit, že bojují, narážejí na zeď nevyřešitelných svízelů. Takže jak postupovat? Uděláme opravdovou, opravdové zjednodušení a nebo prostě tady uděláme jenom takové úpravy textu, ale odrazí se to opravdu přímo v terénu a odrazí se to tak, že z toho příjemci budou mít užitek a aby se také snížilo to spoždění mezi eventuálním udělením prostředku a toho, jak vypadá skutečnost. Jak víte, v tomto finančním rámci, víceletém finančním rámci, čelíme této situaci, protože nové finanční nástroje a zároku EFSI a návrhy na trvale udržitelný rozvoj byly navrženy komisí za předsedy pana Junkera, když už CPR byla rozhodnuta a rada a parlament z ekonomických a politických důvodů s tím souhlasili. Máme celou řadu služeb a implementačních organizací, které musí bojovat proto, aby mohly aplikovat jednotlivá pravidla. Eh, v, nar, eh, v finančním nařízení jsou různé články, článek 10, eh, které modifikují nařízení společných ostanoveních a prováděcí pravidla, již se poučuje z této situace a má přístup dvou kroků. Za prvé změny, které můžeme provádět již teď a které nenaruží provádění programu v rámci tohoto víceletého finančního rámce. Domníváme se, že většina aktérů vítají, vítá tyto změny a potom kroky, které přijdou na pořad jednání v dalším MFF, ale nezapomínejme na to, že návrh komise na další eh, finanční rámec vyjde v rámci několika měsíců a my bychom stáli o eh, předvídatelný, eh, propojitelný rámec tak, jak navrhuje hlava 10. Takže to je logika toho přístupu v rámci dvou kroků. Všechno to, co již můžeme změnit teď a co vstoupí v platnost a co nenaruší provádění, to se učiní a potom, co přijde v dalším víceletém finančním rámci, to vypracujeme jako základ pro nějaký solidní rámec. Pan Kuhn. Prosím, pane Kun. Děkuji. Já bych se rád vyjádřil k některým otázkám, které tady padly. Za prvé, vážím si té otázky fungování EFSI a proč tam nebylo více podrobností a praktických příkladů. Mohu říci, že vzhledem k tomu, že jsme nedostali více než 10 minut, tak samozřejmě vše, co by bylo více než jenom velice obecně řečeno, nad rámec návrhu o omnibusu, prostě na to nebyl čas, ale jsme ochotni a schopni, a děláme to teď naprosto běžně, vysvětlit, jak se dosahuje multiplikátorů, multiplikátorů EFSI a jakékoliv další informace velice rádi poskytneme, o které byste si řekli. Další otázka, která zde padla, kolik se vydává na právníky a konzultanty, co se týče Eh, provádění transakčního mandátu. To je samozřejmě velice platná otázka. My se snažíme maximálně minimalizovat tyto náklady. Je to také důvod, proč většinu té právní porady, kterou eh, aplikujeme, eh, vlastně máme in-house, ne od externích konzultantů, také minimál, minimalizujeme najímání externích konzultantů, používáme vlastní inženýry a ekonomiky. A co se týče nákladů finančních nástrojů v porovnání s dopadem toho, e, čeho dosahují v terénu, to je celkem mírné. Vezmeme-li v úvahu objem investic e, v poměru k rozpočtu, e, tedy na rozmístění těchto fondů. To tedy byly ty dvě otázky a vzhledem k tomu, že nemáme více času, chci také nechat prostor eh, kolegům z BPI, aby mohli odpovědět na zbylé otázky. Děkuji. Tato revize se týká s harmonizací pravidel řízení mezi eh, finančním nařízením a různými programy pro se, různé pro financování jednotlivých odvětví Evropské unie, které mají přinést větší koherentnost a zjednodušení. Ale my se domníváme, že to nejde dost daleko, tak abychom byli pragmatičtí. My bychom rádi udělali návrh přistoupit k tomu ve dvou eh, etapách. V první etapě vy jste nám představili návrhy, které by umožnily eh, vyřešit ty nejnaléhavější otázky odůvodnění financování a upřesnění, maximální upřesnění pro to, jakým způsobem odůvodňovat eh, vy, vydávání prostředků mobilizovaných ze strukturálních fondů. A druhá, druhé upřesnění se týkalo finančních nástrojů pro lepší možnost homologizace procesu řízení a kontrolu, kontroly ze strany Evropské komise, aby už tady jsme nežili v té neustálé právní nejistotě, a mohly podniky pracovat efektivně. Dlouhodobě, co by se dalo udělat, by asi bylo více zásadněji revidovat celý ten reglementační korpus eh, související se strukturálními fondy, aby se signifikantním způsobem snížila zátěž a aby bylo jasnější, aby bylo právní, aby byla právní jistota, čili snížit ten korpus, protože dnes to zjednodušení, které dovolíte-li, madam, já jsem pochopil, že BPI dostává mandát z regionálních orgánů, je tomu tak, aby přispěla eh, ke strukturálním fondům. Je to tak? Mohla byste popsat nějakou operaci této povahy? Ano, jsou, je to, jsou to regionální, orgány regionální samozprávy ve Francii, eh, které nám mohou svěřit mandát řízení fondů, eh, řízení prostředků ze strukturálních fondů a tyto fondy se mobilizují prostřednictvím finan, definovaných finančních nástrojů pro jednotlivé regiony typicky například záruč, fond pro, záruční fond pro regionální rozvoj, eh, který je z, z části tedy financován z Federu a z části z toho regionálního samozprávného orgánu. Takže pro případ Francie by to dávalo dohromady tento záruční fond. Tento fond řídí BPE přímo v terénu, v, té, v tom jednotlivém regionu a zaručujeme také příslušné úvěry, které jsou nezbytné pro rozvoj toho kterého regionu. Jaké jsou požadavky komise? Co musíte odůvodnit, abyste mohli čerpat regionální strukturální fondy? Eh, první krátkou odpověď a moje kolegyně Silich Nanguyen je expertkou v tomto tématu, ta by mohla doplnit eh, mou krátkou první odpověď. Eh, dnes bohužel máme potíž s výkladem textu. To znamená, musíme se přizpůsobit celému souboru ustanovení, co se týče výběru postupu programu na regionální úrovni, e, potom ten postup reportingu, řízení musí se projít o důvodněním výdajů e, z Fondu pro regionální rozvoj. Čili je tady celý řetězec nezbytných odůvodňování a v každé etapě toho řízení čerpání prostředků z fondu musíme odůvodnit naší intervencí na základě ale výkladu, který jsme schopni udělat my, jak čerpat evropské prostředky. Ale to je právě toto místo, kde eh, hrají velkou roli ty otázky výkladu. A to je něco, co dnes omezuje naši kapacitu práce, například co se týče kontrol, které mohou být učiněny tedy na vnitrostátní úrovni, ty by si mohli myslet, že tedy jedna operace je způsobila eh, v souvislosti s nařízením, ale v jiném případě jiný inspektor tedy může říct se, že to odůvodnění není dostatečné. A co my se snažíme dělat dnes je, revize textu tak, abychom tady měli vyjasnění všech těch bodů, zejména těch právních bodů, aby se prostě zjednodušil, aby lépe pochopitelný celý ten řídící proces. A na druhé straně zahájit dialog s Evropskou komisí a vnitrostátními orgány kontroly, abychom dostali odpověď na naše otázky. Kdo nám má odpovědět. Nikdo nám neodpovídá. A advokáti dnes mají tak rozdílnou interpretaci, tak rozdílné výklady, že se neangažují v ničem a komise nám říká, že je to naše povinnost a naše odpovědnost. Čili eh, eh, máme potíže a chtěli bychom za prvé aby eh, tato úprava možná v příštím eh, víceletém finančním výhledu byla, v finančním rámci byla zjednodušena a za druhé, eh, abychom měli taková opatření, abychom mohli vést jednoduché řízení, abychom komise mohli říct, aby komise nám mohla říct ano, toto je věrohodné, aby se také akceptovala naše kontrola. Jedná se prostě, no, mě je to líto, já předsedám výboru pro rozpočet, ale to, to je právní jistota, kterou vy spochybňujete. No. Co? Dobrý den, já jsem Selina Anduen, a pracuji v BBI, eh, zejména v, v, co se týče čerpání prostředků v regionálním rozvojovém fondu. Ehm, o co nám jde, je, abychom měli bezpečnost, aby tady byla vyváženost mezi audity a náklady, které umožní financování projektu. A my se domníváme, že návrh, který by lépe a přesněji popsal audit v rámci řízení finančních nástrojů, by mohl snížit ty náklady, abychom méně peněz vynaložili na audit, ale více pro financované projekty. Kolega Celer, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To, co jsem právě slyšel a předpokládám, že naši partneři z VPI France jsou odborníci na své, ve své oblasti, aspoň to takto předpokládám. To vše mi ukazuje, že v současném programovém období celou otázku realizace strukturálních fondů vlastně ničíme, že to, pokud tady země, které mají skutečně zkušenosti ve správě, a mají dobré odborníky, pokud mají takovéto obtíže, tak eh, nyní skutečně chápu to, co se doslýchám ze zemí, které nemají takovéto zkušenosti, tu historii, nemají tak vyškolené odborníky ve administrativě, no tak tam je ten chaos ještě větší, což je přirozené. A nyní je na čase, abychom využili diskusy o nové úpravě k tomu, abychom skutečně vypracovali nějaký rozumný postup, aby ty věci, kterých hodláme docílit pomocí strukturálních fondů, tedy to, abychom pomohli regionům, kde je to nutné, abychom tam vytvořili růst a zaměstnanost, abychom vůbec eh, uvedl regiony do situace, aby toho byli schopni, aby byli schopni vytvářet růst zaměstnanost a konkurenceschopnost. A to, co tady vlastně z toho vyplývá, je, že ty možnosti investiční činnosti prostřednictvím strukturálních fondů a EFSI je třeba dát nějak do souladu. Ovšem zase, se, že se to skutečnosti vzdaluje ještě dříve, ještě více než dříve. I když zde tady postupujeme podle zásady přání otce myšlenky, ale ta témata jsou natolik odlížná, že mi momentálně chybí fantazie k tomu, abych si dokázal vůbec představit, jak bychom je mohli propojit. A pak měli vůbec k dispozici odpovídající personál, odborníky, kteří se skutečně natolik tím vším, v tom všem vyznají, že jsou schopni to dát nějakým způsobem dohromady a propojit. Máme ještě jednu minutu. Děkuji. Dříve než dám slovo panu Ashfordovi, tedy panu zpravodaji, já říkám, že cesta do pekla je vydlážděna vždy dobrými záměry. Já bych si bývala přála, abychom měli poněkud více času, abychom se mohli hlouběji touto otázkou zabývat do detailu, abychom si skutečně mohli udělat dobrý obrázek, celkovou představu o tom, co má smysl, co ne, co jde správným směrem, co smysl nemá. Děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás. A kolega Schwartz hovoří stejně tak jako tak anglicky, takže mu ní tak to mohu dát slovo. Prosím, Richarde. <clears throat> Well, Chairman, just to join with you in thanking our guests today for the presentations they've given. Paní předsedající, já se eh, připojuji eh, k vašemu poděkování. Myslím, že po dnešním zasedání zůstává více otázek než odpovědí. Z té nejistoty vyplývá, kolik práce je zde ještě před námi v oblasti finančního nařízení. A otázka je, jestli na to máme dost času. Jsem ale velice vděčen za stanoviska expertů a opakuji, že pakliže i experti mají problémy s tímto nařízením, tak aplikace v členských státech jistě také nebude stoprocentní. Já mám celou řadu obav, jestli skutečně se nám podaří dosáhnout toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Děkuji. Děkuji za přesčas tlumočníkům. Končím zasedání.